Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, přeji všem dobrý den. Jak vidím, tak eh, prozatím tady není mnoho členů našeho výboru, ale doufám, že za několik málo minut se tu sejdeme všichni. Dovolte, abych vás přivítal. Vítám tady především kandidáta na komisaře pana Moedase, který z rozhodnutí Žána Kloda Junckera má být komisařem pro výzkum, vědu a inovace. Chci připomenout, že výbor ITRE odpovídá za unijní výzkum a inovace a že sem spadá také věda a technologie a rovněž eh, využívání výstupů z výzkumu. Chtěl bych tedy říci, že naše portfolia a priority se shodují pro příštích pět let eh, s portfolii a prioritami navrženého komisaře. Je to tedy rozsáhlá problematika, přesto předpokládám, že se nám podaří toto slyšení zvládnout. Navíc tady máme některé kolegy z jiných výborů. Vítám rovněž všechny další zástupce Evropské společnosti, kteří jsou zde s námi. Vítám novináře, zástupce nevládních organizací, malých a středních podniků, zástupce univerzit, inovativních firm. Vítám vás všechny kteří také sledujete naše slyšení na internetu, protože slyšení je přenášeno přes webové stránky Evropského parlamentu. Vážení přátelé, Všichni jsme jistě hodně přemýšleli o tom, jakým způsobem by se Evropská unie měla vymanit eh, z ekonomické krize a věříme, že inovace a výzkum jsou jednou z cest a proto jsme se o ně snažili zasazovat eh, již po několik let. Z našeho výboru také vzešel speciální rámcový program pro výzkum. Je to osmý rámcový program nese název Horizont 2020. Opakuje to osmý rámcový program pro výzkum a inovace a je to největší program svého druhu na světě. Nicméně to pochopitelně nestačí. Je potřeba podporovat inovace a nové technologie dále a my se také snažíme zbližovat a propojovat eh, problematiku eh, v trojuhelníku znalosti, výzkumu a vzdělávání. A tomuto tématu se budeme také věnovat během dnešního eh, slyšení, neboť to je portfoliem kandidáta na komisaře pro příštích pět let. Zahájíme tedy dnešní slyšení a na úvod bych vás rád informoval o některých důležitých eh, pravidlech příloze 16 eh, jednacího řádu eh, se praví, že během během tohoto slyšení bude kandidát muset odpovědět na to, zda je kvalifikován pro to být komisařem Evropské komise a zda má potřebné znalosti a schopnosti pro výkon přiděleného portfolia. Kandidát na komisaře nám na naše předběžné otázky odpověděl písemně. Všechny jeho odpovědi máte tedy k dispozici. Bylo to pět otázek, tři na všechny komisaře, dvě specifické otázky za náš výbor. Všechny Otázky i odpovědi máte k dispozici a jsou rovněž k dispozici na internetu. Dále máte k dispozici životopis kandidáta na komisaře, také dopis eh, kandidátovi ze strany předsedy Evropské komise, dopis eh, z výboru pro právní záležitosti, který ověřil případný střed eh, zájmu a finanční prohlášení kandidáta na komisaře, vše bylo bez problému a, jak říká, máte k dispozici také veškeré písemné odpovědi kandidáta na komisaře ve všech jazycích. Jakým způsobem budeme dnes pokračovat? Na začátku věnujeme 15 minut eh, kandidátovi na komisaře pro úvodní vystoupení a rovněž bude mít čas na závěr své vystoupení schrnout. Eh, Mezitím proběhne 45 dotazů ze strany poslanců Evropského parlamentu a bude to vždy jedna otázka, po níž okamžitě bude reagovat eh, pan kandidát. Dvě minuty na, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. Nejprve vystoupí z dotazy zástupci politických skupin. A rovněž vás chci informovat, eh, že máme k dispozici plný jazykový režim tlumočení do 23 úředních jazyků. Všichni tedy můžete vystupovat eh, v jazyce dle svého uvážení a Poprosím vás o dodržení řečnické doby, tak jako tomu bylo včera, kdy vše proběhlo v pořádku. Poslyšení bude k dispozici na stejných webových stránkách Evropského parlamentu videozáznam z dnešního slyšení a stejně tak tam již dnes najdete záznam z včerejšího slyšení, které proběhlo v našem výboru. Teď už tedy rovnou přejdeme k dnešnímu slyšení. Předal bych slovo kandidátovi na komisaře. Máte slovo na 15 minut, prosím.